Děkuji za tuto velice komplexní zprávu o průběhu prezidentských voleb. Chce se paní Manesku ujmout slova? Ano, prosím. Tak ne? Špatně jsem to pochopil. Nehlásíte se o slovo. Nikdo žádný se o slovo nehlásí, takže mohu říct, že to byla velice komplexní zpráva, která nám postačuje. Děkujeme za vaši práci. A teď se dostáváme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. A tím je doporučení eh, Radě, Komisi a ESVČ o omezení zdrojů příjmů džihadistů, boj proti financování terorismu. Vyslechneme si zprávu pana Narta na toto téma. E, boj proti financování nebo omezování finančních zdrojů teroristů je jeden z klíčových prvků boje proti terorismu. A omezení e, zdrojů příjmu džihadistům je velkým úkolem, vzhledem k tomu, že teroristé neustále upravují své způsoby a metody, jak um, nakládají eh, s, s financemi, které různým způsobem schánějí. Jak EU, tak členské státy musí nadále spolupracovat tak, aby eh, teroristům bylo v těchto aktivitách zamezováno. Prosím, pane Naté, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tady jde o to, jak připravit doporučení jak přejít od eh, makroúrovně na mikroúroveň v tom boji proti eh, terorismu. Konec eh, islámského státu teď znamená, že se budeme potýkat možná s novou formou terorismu, která bude mnohem menším měřítku, nebude se vyžadovat až tak intenzivní vojenský boj, ale bude to eh, spíše přechod na jiný způsob financování eh, terorismu a proto bychom měli být připraveni na to eh, řešit i tyto aspekty terorismu. Jsou to nové typy financování, například eh, anonymní platební eh, karty z Číny nebo něco podobného. Někdy se využívají také možnosti otevřít si účet bez prokázání totožnosti, no, bez toho, aby někdo měl bydliště v dané zemi. Je potřeba monitorovat a regulovat eh, jednotlivé transakce. Ale eh, musí se to stahovat nejenom na tradiční bankovnictví, ale i na ty nové stínové typy bankovnictví. Některé komunity jsou eh, v tom zastoupeny více. Na to bychom se měli zaměřit a stejně tak víme, že může někdy se zacházet odlišnými způsoby. Rozlišuje se mezi tím, jestli je někdo eh, rezident, občan nebo příslušník třetí země. Víme, že také Rada teď projednává směrnici o boji proti eh, financování terorismu. Ten systém se bude muset stavovat na celou EU. Zatím se to liší ve členských zemích, takže jsou určité věci v jedných zemích možné, v jiných ne. A stejně tak nedochází moc ke komunikaci mezi jednotlivými státy ohledně těchto transakcí. Takže Evropská unie ve skutečnosti v této oblasti moc nefunguje. My bychom chtěli institucionalizovat tu neformální spolupráci, která probíhá také mezi eh, pravdajskými službami, například mezi finančně analytickými jednotkami. Byli bychom rádi, kdyby to bylo teď formální. V podstatě nemáme žádný eh, základní mechanismus. Měli bychom mít nějakou databázi, kde budou více než jen základní informace. Zatím je to jenom v oblasti snu. Musí to být součástí celé bankovní unie. Takže musíme zohlednit, co už existuje, co je možné je. Musíme posílit horizontální spolupráci mezi různými spravodajskými složkami a musíme potom vytvořit databázy, kde budou ty základní informace, ke které budou mít přístup všechny členské státy. Pokud teď máte soudce v jedné zemi, který eh, vyšetřuje terorismus, eh, může v druhé zemi eh, v rámci jiného případu se vyšetřovat Eh, legalizace zisku trestné činnosti a dvě vyšetřování spolu nespolupracují, přitom se ale jedná o stejné osoby a stejné finanční toky. A víme také, že zločinci jsou kolikrát eh, nebo mají náskok před eh, policií a to musíme zamezit, je to naším úkolem. Jinak nás bude moci někdo obvi, moc obvinovat se zbytečné politické korektnosti, pokud s tím něco neuděláme. Děkuji panu zpravodajovi a teď za EPP pan Gáler, který zastupuje svého kolegu Atkusuna Adaktusona. Já chci poděkovat eh, panu Nartovi za předložení zprávu. Úspěch boje proti islamskému státu by nemělo vést mezinárodní společenství k tomu, aby předčasně vyhlásilo vítězství nad terorismem jako eh, jevem a přejít k řešení dalších otázek, ale měli bychom se poučit jak ze zestupu, tak i z pádu islámského státu. No, kombinace vojenské síly a odstřihnutí finančních toků pro islámský stát vedlo k pádu této teroristické organizace. Po jejím rozbití tady může ale nastat vakuum. A někteří se budou snažit to vakuum zaplnit. Možná to budou jiné džihadistické organizace. A na to budou potřebovat samozřejmě peníze. To je další důvod, proč je toto usnesení tak aktuální. Je potřeba identifikovat, sledovat a rozvíjet finanční strukturu, která vede k podpoře teroristických skupin. To je naprosto nezbytný předpoklad pro úspěch boje eh, proti terorismu. Odstřihnutí finančních eh, zdrojů by mělo být klíčovou prioritou, protože to představuje velmi efektivní nástroj, který by měl eh, podkopat efektivnost těchto teroristických sítí. Musíme také mít na paměti implementaci. České státy by měly naplnit to, co slíbili, například o spolupráci, výměnu informací mezi spravodajskými složkami. EPP vnímá žařickou ideologii jako něco, co je snaha dominovat celou společnost, kdy zákon se musí podřídit té islámské ideologii. Salafismus a islámské religie, tady není ani tak o duchovnosti, ale spíše to tady jde o dominanci společnosti a odporuje to naší hlavní zásadě oddělení státu a náboženství. Má to podporu řady států v Perském zálivu, velmi často to podporováno také z politických důvodů, že to k dalšímu odsezení jak muslimů, tak i nemuslimů. A je správné, aby pan eh, zpravodaj na to odkázal. PP by také chtěl znovu přeskoumat eh, politiku ke těm státům, které podporují islámský terorismus. No tak bychom chtěli ukončit eh, tureckou kontrolu nad tureckou diasporou v Evropě, možná i to by mělo být změněno v té zprávě. A také je potřeba zakázat zahraniční financování mešit v Evropě. Tam, kde existují důvody, že toto financování by mohlo vést k radikalismu a extremismu nebo násilí nebo dokonce terorismu. Vítám také tu výzvu k tomu, aby naše té kulturní asociace a další podobné instituce poskytovaly informace o tom, jak nakládají s tím finanční prostředky. Hodně expertů pozorňuje na důležitost těch neformálních systémů, normálního systému eh, transakcí infala. Takže bylo dobře, abychom to zahrnuli do našeho textu. To že pan zpravodaj by se k tomu mohl vyjádřit, k tomu, jak velký tento problém v Evropě je, protože ten systém Havala neformálního financování není moc známý, aspoň se to neprojevilo v té veřejné debatě. To je několik eh, také návrhů pro novou legislativu. A zajímalo by mě, jak eh, by se k tomu měl postavit AFED. Těšíme se na další práci společně s panem zpravodajem u tohoto tak velmi důležitého tématu. A teď za skupinu SAD za pana Moodyho tady pan Nic. Děkuji. Můj kolega se omlouvá. Tento tato zpráva je dobrým návrhem je to velmi vítané. Diskuse, kterou jsme už začali s panem zpravodajem na hlavní eh, opatření, které budou dobře fungovat v praxi. pozitivní formulace, které vyzývají k posilní spolupráce mezi pravdajskými službami. Očekávám, že to bude mít širokou podporu takto citlivé oblasti musíme v první řadě postarat o to, aby ten jazyk nevedl k dalšímu odcizování skupin, které by to mohly vnímat eh, nepřátelsky. My už jsme o tom konstruktivně jednali, například o zpřísnění sankcí těch, kteří poskytují podporu islámskému státu a dalším a měli bychom podívat na to, jak zabrání obchodování s některými komoditami, které potom jsou využívány pro teroristické účely. Těším se na další spolupráci a myslím si, že výsledkem by mělo být ambiciozní doporučení pro jak radu, tak i komisi. Děkuji vám. Já děkuji za stručnost a pan Van Orden za EKR. Děkuji. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat Javier Venartovi za vynikající základ pro tuto zprávu. Nám se e, e, líbí to obecné vyznění tohoto textu. Je to otevřená, e, otevřený text, ale mě by zajímalo ještě, jestli to tak v tom, musí být v tomto formátu je to trochu nekonvenční, nevím, jestli to je úplně ku prospěchu věci. Dají napřed odstavec 1, což je v podstatě, jestli to dobře chápu, celá zpráva. Zatímco normálně bychom měli několik různých eh, odstavců. Není to tradiční zpráva, je to doporučení a proto to má jiný eh, formát. Ale i tak, myslím si, že potřeba rozlišovat mezi financováním pro mezinárodní teroristické organizace, jako je eh, Islámský stát nebo Al-Qaida a tyto podobné organizace a potom financování, které přichází do našich zemí a které se použije na podporu terorismu. Možná byste to mohli eh, nazvat tou fází před džihádem, radikalizací, financování těch oblastí eh, působení, například v mešitách nebo v madrasách, které potom vedou k terorismu. Jsou to samozřejmě příbuzné oblasti, ale měli bychom je rozlišovat nějakým způsobem. Možná, že bychom to tady měli v tom textu mm, upravit. Hovořil jste také o té mezinárodní výměně informací, určitě k té výměně dochází, ale měli bychom také mít na paměti, že mají, máme finančně letické jednotky, které byly eh, založeny v roce 1999, to bylo z iniciativy Myčky. Teď je mají eh, prakticky všichni na celém světě snaží se tím stanovit standardy pro oblast právě boje proti výnosům trestné činnosti, financování terorismu a tak dále. Ale je to relevantní pro to a zatím se to v tom textu nikde nezmiňuje. Nemyslím si, že by měl vzniknout nějaká další evropská legislativa v této oblasti. A mám pocit, že tady v, té, v tom textu se spíš hovoří o platformě pro výměnu těch informací. Ta platforma existuje, je užitečná, to je to Europol. A také máme teď eh, ten zvláštní výbor pro terorismus, který se dívá na celou řadu těchto aspektů a jeden z nich je právě financování terorismu. Takže bychom tady měli mít nějaké uznání toho faktu, že ten výbor existuje, ale to je určitě možné tam nějak doplnit prostřednictvím pozměňovacího návrhu. Jinak je to skvělá eh, zpráva, je tam řada zajímavých věcí, ale možná, že to jde ještě vylepšit. Děkuji. Jeffrey, pan Bochner za zelené. Děkuji. I já bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi za tuto velmi dobrou zprávu. Myslím, že to je věc, na které se mnozí eh, shodneme. Vlastně s tím, co bylo řečeno právě eh, předchozím řečníkem. Nejdůležitější pro mě je to, že nestačí postěhovat eh, přímo ty finanční toky u teroristických organizací, protože v minulosti se dařilo například získat tyto prostředky z prodeje ropy nebo prodeje umění, nebo je zastřít jejich původ eh, nějakým eh, jiným způsobem. Takže i to je potřeba postihnout. Potom jde o ty jednotlivé finanční metody. I na to by se to mělo vztahovat tento text, ale v těch ostatních věcech můžu eh, plně souhlasit s tím, co říkali řečníci přede mnou. Děkuji vám. FDD, pan Carver. Děkuji. No já bych navázal na to, co je, myslím, velice dobrá zpráva. Navážu na to, co říkali pánové Buchner a Daxon, co se týká financování saudských mešit a těch peněz z Turecka. Mě zajímá zejména to, že instituce EU musí se dívat na to, co dělají eh, zpravodajské služby, eh, Financial Task Force, na to nás upozornil eh, Jeffrey van Orden, máme podobné struktury v NATO. Eh, pokud si eh, vzpomenu, tak Timothy Kirkhope, antiteroristický expert, zcela otevřeně hovořil o tom, že klíčové je získávat spravodajské poznatky uvnitř e- v EU. To bude jistě pokračovat, takže je fakt, že toto je skvělá příležitost zaměřit naši činnost. Víme, že islámský stát se snaží reorganizovat zejména v oblasti Afrického rohu, kde dnes provádí své různé činy. My tady hovoříme o monitorování platebních karet, ale fakt je, že spousta lidí je mimo bankovní systém a budou mimo něj i nadále. Myslím si, že tady to dobře navazuje i na ty obavy o avalu. Vůbec nechápu, jak to, že si posvítíme na avalu, že to pomůže bojovat v africkém rohu. Já si myslím, že my vlastně avalu používáme jako takový prostředek pro transfer peněz, ale to, že si na to chceme posvítit, to hraje do ruky těm, kteří se snaží vytvářet další problémy a dále rozdělovat společnost. Takže já si myslím, že různé programy financování, jak jsme o tom mluvili před Brexitem, ze strany Evropské komise, to už se přece děje. Musíme si uvědomit, že spravodajské služby fungují tak široce, že my často slýcháme pouze o těch špatných zprávách, ale mnoho těchto útoků je zaříznuto hned v zárodku, aby se tak řeklo. Ale že to, že budeme podnikovat, podnikat takovéto kroky, jim stíží práci. Děkuji. Děkuji. ENF pan Schaffhauser. Děkuji, my vítáme tuto kvalitní zprávu. Mám několik eh, otázek týkající se obsahu. Jak je možné, že pouze 2% těch špinavých peněz se podaří odhalit? To je moje první otázka a měli bychom se pokusit na to hledat odpověď. Jak je možné, že ve jménu terorismu a praní špinavých peněz vlastně banky přejímají efektivní kontrolu nad, eh, těmi, nad společností. A jsem musel informovat eh, předsedu eh, parlamentu Tajanyho, protože se to dokonce dotklo i mě a nemohl jsem vykonávat svůj mandát. Já vám můžu říci, proč k tomu došlo. Velmi často ty první podezřelí jsou vlastně české státy a jejich spravodajské služby. A měli bychom možná provést eh, vyšetřování některých bank, které se používají pro praní špinavých peněz. Třeba v Indočíně. Tam eh, se používaly zisky z prodeje drog, aby se potom použili na eh, vydávání těch tajných výsadků. Nikdy tady nebyl tak velký eh, obchod s drogami, dokud se do toho nepustily ty spravodajské služby. Měli bychom si klást otázky o tom, jak to skutečně probíhá. A neměli bychom tady přemýšlet o dalším eh, zostření této kontroly, protože ty banky to umějí využít i ve prospěch některých politiků, a jenom se tím posiluje ten současný finančně ekonomický systém bez toho, aby se řešil ten skutečný problém s financováním. Takže kladu tuto otázku. Proč například ta albánská pobočka eh, po Baltí eh, prala špinavé peníze, došlo dokonce k jednému k jedné vraždě, nebo vemte si, co se dělo na Maltě, nebo v Černé hoře, nebo v Moldavsku. Tam eh, se ztratilo několik miliard. Takže eh, musíme eh, mluvit pravdivě o tom, co se skutečně děje a také si myslím, že by to bylo mnohem efektivnější, kdybychom tady měli spolupráci na evropské úrovně, ta měla informací už eh, funguje. Nevím, jestli ten nový návrh to má ještě zefektivnit, a nebo je tomu spíše naopak. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám. Teď pan Danjon za EPP. Děkuji vám. Myslím si, že tato zpráva je velice dobrá. Blahopřeji panu Nártovi. Chtěl bych zmínit jen pár bodů. Hovoříme hodně o islámském státu, o Daeši. V této zprávě pokaždé, když o teroristech hovoříme, nesmíme zapomínat na Al-Kaidu, protože to je pravděpodobně stále to nejstrukturovanější hnutí, možná není tak prominentní na mezinárodní scéně, ale co se týká financování, myslím si, že jsou daleko sofistikovanější než islámský stát. Dostali spoustu peněz v důsledku toho, jaké území kontrolovala Al-Qaida, jaké území chce opět kontrolovat. Mají velice dobře organizované franšízy, jsou velice mocní a i finančně mocní. Pan Nart to dobře zná, jsou hodně aktivní v Magrebu, jsou tam únosy a e, vlastně v důsledku této činnosti mají obrovské peněžní zásoby, takže i když budeme kontrolovat bankovní převody a tak dále, bohužel s tímto nic neuděláme. Za druhé, terminologicky vzato, ale i z hlediska toho vašeho vysvětlení, pane Narte, všiml jsem si, že jste se poměrně dobře vyhnul jedné takové pasti. Ehm, někteří kolegové hovořili o té Evropské agentuře. Jak víte, já rozhodně nejsem přesvědčen o přidané hodnotě další evropské byrokracie v této oblasti. Ehm, pan Nárd hovoří o platformě zcela správně. Ehm, to je přesně ta terminologie, jakou bychom měli používat, tedy výměna informací, usnadnění toku informací mezi národními agenturami, protože ty jsou v té nejvhodnější roli, aby toto řešili. A co se týká té evropské role, já si myslím, že jediná, jakou zde kdo musí hrát, je harmonizovat procedury, legislativu, strukturu. Harmonizovat také ty jednotlivé doložky, které v členských státech in, existují a jsou implementovatelné. A z tohoto hlediska já si myslím, že na tom je velice dobře Itálie protože oni mají tu Guardia di Finanza, tu finanční policii, která v této zemi má již dlouhou tradici, má obrovské zkušenosti a myslím si, že ekvivalentních agentur v jiných státech je jen velice, velice málo, takže než abychom přemýšleli o nějaké společné celoevropské agentuře, myslím si, že místo toho, že by každý stát měl implementovat takovou strukturu, takovou legislativu, jakou potřebuje, aby zajistili lepší dohledatelnost financování teroristů. Děkuji. Teď jdeme na SAD paní Gomez. Děkuji. Já chci poděkovat. Promiňte, pane předsedo, já budu muset za dvě minuty odejít, protože letím do Sofie a čeká na mě letadlo. Nezlobte se. Chtěla bych jen Javierovi říct, že už vlastně teď pracujeme na páté směrnici proti praní špinavých peněz. Pracujeme na tom už sedm měsíců, osm zasedání. A ta práce byla minulý týden zablokována radou, protože rada nebere boj s praním špinavých peněz a s financováním terorismu vážně. To vidíme v mnoha ohledech. Tato směrnice byla, začala být zpracována kvůli útoku v Bataklanu a vzhledem k financování z předplacených karet. Ale těch problémů je celá řada. E, zásadní otázka jsou kryptoměny, to dobře víte. Měli bychom také hovořit o Western Union a celé řadě dalších způsobů. Ale také je velice důležité a doufám, že tato zpráva pak bude použita v té práci našeho vyšetřovacího výboru pro terorismus. Je důležité zaměřit se také na eh, to, co oznámil nedávno komisař Moskovisí, že podvody na DPH, což je také výsledek toho, že členské státy neřeší mezery, které již byly dávno identifikovány, dodávají zhruba až 5 miliard trestním, or, eh, tre, eh, eh, kriminálním organizacím v rámci tzv. karuselových podvodů, včetně mimo jiné Al-Kaedy. A jak říkal pan Danžan, to je pravděpodobně ta nejvíce zorganizovaná teroristická organizace na světě. A nemusíme, ne, nesmíme zapomínat ani na podvody na na podvody na nepřímých daních, kde podle nedávných informací dochází k únikům až desítek miliard. Eh, takže eh, nemůžeme mluvit jen o předplacených kartách, což jsou vyloženě drobné, a zapomínat přitom na takovéto obrovské části, částky. A nesmíme zapomínat eh, ani na hotovost, která je přepravována v soukromých letadlech, což, která nejsou pokryta systémem PNR, a nebo se dokonce používají bezpilotní letouny v celé řadě členských států pro stejné účely. Takže eh, ano, souhlasím s panem Van Ordenem, alespoň do určité míry. Když se podíváme na tu prefinanční eh, fázi, eh, tak se musíme zaměřit na to financování, které přichází do Evropské unie na financování škol nebo různé sociální práce, mešit nebo jiných náboženských organizací. Děkuji vám. Děkuji. Tak, budeme tedy pokračovat v debatě bez zpravodaje. Má jistě velice kvalitní zaměstnance. My je zde ve výboru také máme, kteří, kteří ho zastoupí. Takže další mluvčí, já jsem první z nich, takže bohužel už mě ne, nevyslechne ty, ty mé brilantní poznámky. No nic, takže si dávám slovo sám sobě a budu se i také sledovat z hlediska času, abych moc nezdržoval. I já bych chtěl poděkovat zpravodaji za tuto zprávu. Přichází v době, kdy Evropa zažívá terorismus přímo ve svých městech. Je to tedy zpráva nutná, je potřeba se zaměřit na ty, tu finanční stopu teroristů. Děkuji proto panu Nartovi za předložení této zprávy. Je zde několik oblastí, kde předložím pozměňovací návrhy. Za prvé v současnosti zažíváme trend těch samoradikalizovaných útočníků, těch takzvaných osamělých vlků, kteří se často eh, charakterizují tím, že ty jejich operace jsou velice nenákladné. Jsou to například útoky vozidlem na zalidněnou oblast, nebo jsou to různé útoky primitivními, primitivními zbraněmi, které se snadno schánějí. Je proto velice důležité, abychom i e, tuto tendenci v té zprávě pokryli. Nesmíme zapomínat, že cíl teroristů, respektive ideologie teroristů, to nejsou jenom peníze, je to i, i ta jejich motivace, kterou um, nesmíme opomíjet. Další prvek, který bych sem rád začlenil pro změ, pozměňovací, prostřednictvím pozměňovacích návrhů, uh, u této zprávy je to velice důležité, tím navážu vlastně na pana Danžana, je to, že musíme k té věci přistupovat komplexně, k tomu popisu celé té problematiky. Musíme zajistit, že budou pokryty všechny školy extremistického učení, abychom je pokrývali jaksi plošně a rovnoměrně, abychom neřešili jen okamžité hrozby, ale i ty jiné radikalizo- radikalizované prvky, které mohou vést až k teroristickým útokům v různých situacích. Proto je velice důležité získat co nejobširnější představu o celé situaci. A poslední prvek, který bych chtěl eh, představit, je tedy to zaměření na ten celostní přístup, tedy měli bychom představit pozměňovací návrhy v tom smyslu, že, ta, že ty prostředky, které zabavujeme, by měly jít na financování programů, které jsou úspěšné v oblasti deradikalizace a v jiných oblastech tak, abychom ty peníze Eh, které, jak doufáme, zabavíme v těchto iniciativách, používali k tomu, abychom eh, jaksi eh, bojovali s teroristickou agendou. No a tím, že jsem přetáhl jenom o 30 sekund, jsem mezi lepšími. Tím už končím. Dávám slovo poslednímu, panu Borgéciovi za ENF. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tato zpráva představuje excelentní základ pro naši další snahu oblasti posilování nástrojů, které naše instituce potřebují mít k dispozici, chtějí-li čelit stále větší hrozbě terorismu, případně navracení se zahraničních bojovníků. Je jasné, že je potřeba, abychom utnuli přísun zdrojů teroristů, eh, který oni využívají, aby útočili na naše občany, na naše města. Nicméně je zde několik bodů, kde bych poprosil ještě o větší důraz Nejprve eh, tedy ta dlouho již eh, trvající otázka jsou ty mešity v celé řadě členských států, včetně toho mého. Všichni víme, že to jsou místa, kde v podstatě neplatí žádné kontroly. Víme, že tamní kazatelé hlásají v arabštině, tím pádem jim nikdo nerozumí, včetně policistů, a není, nejsme schopni ani kontrolovat přísun peněz. Takže toto všechno je postaveno na tom předpokladu, že islámská centra a mešity mohou potenciálně sloužit jako výběrová místa pro získávání peněz na financování terorismu zejména v těch případech, kdy tu danou mešitu řídí organizace, která má e, silná pojítka s teroristy. Myslím si, že pak lze považovat za dané, že se z těch mešit financuje terorismus a teroristické organizace. Nicméně, co mě zaráží, a to je to nejvážnější, je ta absence kontroly nad platbami nejen u islámských organizací, ale i u mafiánských organizací které například eh, vládnou trhem eh, s jaksi překupnictvím nelegálních migrantů. A to je, myslím, jedna věc, kterou jsme zatím dostatečně nerozebrali. Tolik tedy pár témat, která, na která jsem chtěl upozornit eh, a která je potřeba v této zprávě řešit daleko detailněji. Pak samozřejmě se musíme také vrátit k té velice citlivé otázce Bitcoinu a zisků z eh, toho nelegálního obchodu s uměním, s archeologickými nálezy, eh, což je také zboží, které se v tichosti pašuje v rámci takových paralelních obchodních eh, sítí. Děkuji vám. Děkuji. Tím jsme vyčerpali seznam řečníků pro tento bod. Já vám jenom oznámím, že termín pro pozměňovací návrhy je 27. listopadu v pondělí v 11 hodin. Přičemž eh, druhé projednání této zprávy bude 23. ledna a hlasovat budeme ve středu 21. února. Tolik tedy harmonogram. Děkuji v jeho nepřítomnosti panu zpravodaji a všem, kteří vystoupili. Zbývá nám jen jeden bod na pořadu jednání a to je naše výměna názorů k tématu Afrika. A kolegové jsou už zde, takže jim dáme pět minut, aby se připravili a budeme rovnou pokračovat. Takže prosím, kolegové, zůstaňte sedět, nebo když chcete odejít, tak pouze na pět minut a hned budeme pokračovat. So dear colleagues, we wish you... Kolegyně, kolegové, vrátíme se k našemu jednání. Máme před sebou poslední bod. Je jim výměna názorů Afrika, výzvy a příležitosti pro 21. století. Jsem velice rád, že mohu přivítat naše vážené hosty právě na projednání tohoto následujícího bodu věnovanému Africe. Jak jistě víte, teď máme Africký týden v Evropském parlamentu. Je to iniciativa předsedy Tajányho, v předvečer pátého samitu Africké unie a Evropské unie. Do konce týdne bude probíhat několik akcí věnovaných Africe. Rádi bychom zmínili konferenci na vysoké úrovni s názvem Směrem k obnovenému partnerství s Afrikou 25. listopadu odpoledne. Jeden z kulatých stolů se nás přímo týká, poněvadž se bude zabývat otázkami míru a bezpečnosti a dále demokracie, správného řízení a lidských práv na africkém kontinentě. Dnes eh, bych rád přivítal tři vážené hosty. Dva z nich již dorazili. Dovolte, abych vám představil pana Honora Gegeho z nigerského parlamentu. poté pana Ambrosiho, regionálního ředitele Mezinárodní organizace pro migraci. Doufáme, že záhy dorazí jeho excelence pan Knodo Dank, eh, předseda panafrického parlamentu. Dovolte, abych také vřele přivítal delegace negerské, z negerského parlamentu, tuniského parlamentu a marockého parlamentu kteří, myslím, také dorazili. Děkuji, že jste dorazili na naše jednání. Dnešní setkání by nám mělo nabídnout možnost eh, podívat se šířeji na budoucnost Afriky. Tento kontinent eh, v sobě skrývá ohromný potenciál, pokud je o hospodářský rozvoj, růst a lidské, lidská práva. Víme, že Afrika čelí řadě velkých problémů, ať už je to mír či bezpečnost, demokracie, lidská práva a další témata, která budou také projednávána na konferenci na vysoké úrovni. A samozřejmě sem patří migrace ne pouze do Evropy, ale také v rámci Afriky. Tento jev je eh, jasným důkazem potřeby té, aby mezinárodní společenství i země Afriky, stejně jako Evropská unie, zintenzivnili spolupráci a docílili globálního a organizovaného řešení. Zajímá nás pohled afrických kolegů na budoucnost jejich kontinentu. Jaké jsou před nimi velké úlohy a jak by mohla Evropská unie přispět k úspěšnosti tohoto procesu. Rádi bychom se společně zamysleli nad otázkami politiky, které, politik, které prozatím byly realizovány a také jakou může mezinárodní společenství sehrát úlohu při dalším rozvoji Afriky. Nyní bych rád dal uh, slovo prvním hostovi. Budete mít prvních deset minut, takže prosím, předávám slovo. Děkuji za slovo. Vážení europoslanci, vážené europoslankyně, vážení přítomní, kolegové z afrických parlamentů, dámy a pánové. Mé jméno je Omu Agege, jsem senátorem Federální republiky, Federální republiky Nigérie a jsem členem výboru, předsedou výboru Senátu pro pozemní dopravu. Máme tady také členy dalších výborů. Rád bych poděkoval pořadatelům čele Evropském parlamentu přátelům tohoto týdne Afriky. Jsem velice rád, že mohu přestoupit před váším výborem. Myslím, že budu hovořit eh, eh, za mnoho přítomných. Je potřeba um, dosáhnout pokroku při řešení otázek spolupráce mezi našimi oběma kontinenty. Je evidentní, že politické instituce se musí přiblížovat e, občanům. Je také jasné, že je zapotřebí spolupráce mezi parlamenty zemí obou kontinentů. Zažíváme období globalizace, období mnoha vážných konfliktů je zapotřebí spojit síly v řešení politických a hospodářských úkolů. Je potřeba, aby parlamenty po celém světě hájily zájmy svých občanů, aby se vyměňovaly um, svoje zkušenosti při řešení lehavých uh, problémů. Tématem našeho setkání tento týden bude Afrika. Je zapotřebí vyměňovat si informace o tom, aby o, o, informace o, o tématech, jako je ekonomický rozvoj afrických zemí. Ve svých debatách se zaměříme na nejrůznější odvětví, zdravotnictví, infrastruktura, technologie, informace, telekomunikace. Afrika má za sebou eh, několik eh, desetiletí eh, velkých projektů, které však nepřinesly kýžený výsledek. Ne ve všech zemích tyto projekty byly úspěšné, a to díky selhání politiků. V mnoha případech eh, se programy rozvoje politiky nesetkaly s, se vstřícným postojem obyvatel daných zemí. Hovoříme o ekonomické diversifikaci, strukture, strukturální eh, transformaci, eh, ekonomické transformaci. Migrace. Ne však vždy bylo v těchto oblastech dosaženo pokroku. Je zcela nepochybné, že rozvojové programy v Africe byly prováděny nekoncentrativním způsobem. Trvale udržitelný rozvoj bude možný pouze tehdy, eh, pokud bude přítomné eh, konzistentní plánování. A proto se domnívám, že úkoly pro Afriku v 21. století budou souviset eh, se zprávou a správním řízení na regionální a cel, celokontinentální úrovni. Je potřeba využívat eh, nástrojů rozvoje ideální, adekvátním způsobem. Není zapotřebí objevovat již objevené. Víme, co je zapotřebí. Na akademické půdě a na politických eh, platformách se již eh, eh, odarálo mnohé. Je jasné, že obchod je považován za hybný nástroj, hybný, hybnou sílu rozvoje. Globalizaci není možné zastavit. Stejně tak řizování nevládních organizací na, je eh, klíčovým prvkem pro optimalizaci produktivity a využívání kapacit. Dámy a pánové, s vaším svolením bych se rád soustředil na velké úkoly v oblasti obchodu. Zopakuji, co bylo již řečeno. Musíme vytvořit eh, mechanismy regionální spolupráce a integrace. Africké země jsou eh, takto. Evropská unie je mnohdy hlavním ekonomickým partnerem a obchodním partnerem pro mnoho afrických zemí. Afrika a Evropa eh, jsou spojeny mnoha vazbami. Jsou zde dlouhodobé eh, vztahy. Partnerství EU-Afrika eh, nyní spolupracuje v, na základě mnoha úmluv, a to navzdory kritickým hlasům. Od roku 2000 se e, uzavřela řada dohod o hospodářském partnerství mezi EU a zeměmi Afriky, včetně Nigérie. Je jasné, že Afrika se musí snažit e, posílit svoji lohu v mezinárodním obchodě. Mnohdy to stagnuje a tím samozřejmě je brzděn vývoj a rozvoj. Je zapotřebí e, transformovat ekonomiku afrických zemí. Dovolte, abych e, uvedl, že součástí strategie rozvoje kontinentu pro 20. století Eh, je akcentace potřeb v oblasti rozvoje dopravy a průmyslu. Existuje řada eh, důvodů eh, pro zatím neúspěšný rozvoj ekonomik afrických zemí. Výsledkem je nedostatečná konkurenceschopnost. Jsou nedostatečné investice do lidského potenciálu. Pokud eh, se tyto faktory eh, skombinují, mají nepochybně negativní dopad na zmíněné ekonomické restrukturalizování. Je zapotřebí cíleného a strategického plánování. Je potřeba činit eh, investice do strategických odvětví. Zároveň je zapotřebí, aby eh, byla eh, dosažena synergie mezi nejrůznějšími politikami afrických zemí. Podobně jako se tomu dostalo, dostalo v Evropě, ať už v oblasti hospodářství či financí víme, že nyní e, ve světě hrají velkou úlohu regiony. Je zapotřebí korentním způsobem spolupracovat v rámci těchto regionů a v případě Afriky je potřeba e, sladit e, ten rozvoj v regionech s rozvojem na celém kontinentu je zapotřebí posílit lohu a činnost eh, afrických zemí v světových organizacích, ať už je to VHO či eh, Mezinárodní měnový fond. Partnerství EPA nastínuje koncepci dalšího vývoje. Nejrůznější regiony Afriky eh, vyjednávají obchodní dohody s mnoha zeměmi světa. Dokud však eh, tyto dohody nebudou dobře fungovat, nemůžeme očekávat žádný vývoj. Je zapotřebí, aby eh, naši partneři naslouchali ehm, těm eh, argumentům, které zaznívají při vyjednávání. Afrika a příležitosti pro 21. století sebou eh, nese jeden prvek. Afrika je novou hranicí, stojí na nové hranici. Je jasné, že nové technologie eh, mohou zasáhnout do rozvoje inovativních sektorů v řadě odvětví hospodářství s vidinou dobré návratnosti. Investoři a podnikatelé eh, se již snaží získat eh, no, svůj díl v rámci procesu navazování vztahů s africkými zeměmi. Ve stále větší míře eh, disponují eh, africké země potenciálem, jak technologickým, tak lidským, který proměňují ve vytváření, nebo který proměňují v partnerství, která jsou přínosná pro všechny. V každém případě se eh, budeme těšit na jak regionální, tak mezikontinentální spolupráci, čili na spolupráci mezi Afrikou a Evropskou unii. Děkuji pěkně, pane senátore, za váš příspěvek. Nyní bych rád předal slovo panu Knodo Dangovi, předsedovi panafrického parlamentu. Děkuji, za vaši přítomnost. Máte prosím 10 minut na úvodní poznámky a proto dáme slovo třetímu řečníkovi. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, za toto pozvání. Já bych chtěl využít této příležitosti, abych pohořel na dané téma, tedy výzvy a příležitosti ve 21. století. Děkuji za to, že jste uspořádali toto setkání. A toto přesto, že to také díky tomu, že se teď nacházíme v historické fázi našich vzájemných vztahů a měli bychom se zamyslet nad tím, jak eh, eh, v této době, která se neustále mění, tomuto vztahu dát novou dimenzi, novou dynamiku a proto bylo dobře se zamyslet nad tím, jakým způsobem bychom mohli eh, tento vztah formovat. Víme, že v 20. století se ten vztah prošel obrovskými změnami, jednak jsou to demografické změny, experti OSN předpokládají, že do roku 2050 se Afrika stane nejlidnatějším kontinentem. A bude představovat přibližně 40 světového obyvatelstva. A stejně tak je možné, že v té době eh, značná část obyvatel eh, světa bude žít v Africe a většina z nich bude ve velmi mladém eh, věku, takže vidíme, že to bude velmi mladý kontinent. A už tato samotná relativní mladost kontinentu bude představovat jednak obrovskou výzvu, ale také obrovský problém, který bude muset řešit. Takže musíme řešit výzvy dané tímto, eh, dané tímto trendem. V současné době je pořád většina obyvatel venkovských zemědělských oblastech a můžeme tedy předpokládat, že v příštích 100 nebo 30 na více letech se většina obyvatel Afriky přesune do měst. Zatím eh, je ten eh, trend velmi eh, opačný, můžeme počítat s velmi rychlým tempem urbanizace a přibližně těch 15% to asi vzroste na více než 40%. Zatímco v Evropě tento trend byl relativně pomalý, tak Eh, v Africe proběhne nebo probíhá velmi rychle a bude potřeba na to reagovat tím, že budeme budovat eh, vzdělávání zdravotnictví, eh, bydlení a že budeme vytvářet také pracovní místa. Stejně tak budeme muset plánovat naše města. Ten rozpor nebo ta propast mezi tou rychlostí změn a neschopností tyto změny financovat z národních rozpočtů půjde k neformálnímu bydlení nebo bydlení, které nenaplňuje asi ty nejpřísnější normy. Další oblast změn představuje také ekonomika. Africká ekonomika eh, je velmi závislá na globální ekonomice. A veškerý ten potenciál, který eh, africká ekonomika nabízí, ještě není využíván. Velmi často eh, se africká ekonomika opírá o těžbu surovin, které jsou potom zpracovávány eh, jinde a čelíme vysoké míře chudoby. A proto bude důležité, abychom eh, v budoucnosti se naučili využívat moderní technologie, abychom byli schopni více využívat ty suroviny, které se tady nacházejí a vytvářet více přidané hodnoty v tom dodavatelském řetězci a také bychom měli, eh, tímto bychom mohli zabránit tomu masivnímu exodu jednak eh, z venkova do města, také potom z kontinentu do Evropy. Já bych také upozornil na to, že když mluvíme o Africe, tak je potřeba si uvědomit, že hovoříme o kontinentu, kde eh, ve větší míře existují nezávislé státy pouze přibližně 50 let takže ještě pořád můžeme hovořit o období přechodu. Takže neřešíme problémy jiných zemí, kde mají mnohem dlouhou, vyzrálejší tradici fungování politických institucí. Ta socioekonomická transformace kontinentu ale nebude čekat, až naše instituci dozrají do té eh, zralé formy. Takže musíme počítat také s tím, že budeme vstupovat do nových fází vývoje, kde prakticky všechny členské státy Africké unie budou mít vyspělé politické instituce. Je potřeba také uznat, že někdy volební krize nebo krize souvisejícími s prováděním voleb v Africe někdy vedou k násilným krizím. Nicméně eh, je také potřeba připomenout, že se daří eh, zlepšovat nebo zvyšovat ty demokratické normy a že také posiluje občanská společnost a vznikají tady silní ekonomičtí hráči, což samozřejmě má také vliv na právní stát, který se konsoliduje a instituce se upevňují. Sociologické problémy eh, se týkají také eh, toho, že se nedařilo dodržovat sliby, které elita dávala běžným občanům, a sice, že se podaří zlepšit životní podmínky. A tyto sliby velmi dlouho eh, čekaly na naplnění, z toho vyplývala frustrace obyvatel. Tyto eh, rozpory se dále zhoršily na těch územích, které jsou kolikrát nejvzdálenější od hlavního města, kde obyvatele často měli oprávněně pocit, že jsou úplně opuštěni a že vláda pro lepšení jejich života nic nedělá. A pořád přetrvávají velké regionální rozdíly v ekonomické výkonnosti v Africe. Takže ten proces integrace nebo vyrovnávání eh, úplně nenastal, spíše došlo k dalšímu roztříštění eh, mezi různě vyvinuté regiony v rámci jednotlivých států, které mají rozdílnou ekonomickou úroveň. A víme také, že Afrika je jediným kontinentem na světě, kde už od roku 63 se všichni všechny hlavy států pravidelně dvakrát do roka setkávají. A to v podobě e, Africké unie, která převzala v roce 2002 e, eh, svou formu od pan Evropské unie nebo eh, společenství Africké jednoty. a prostřednictvím tady Africké unie probíhá mezinárodní dialog s ostatními částmi, částmi světa. Socioekonomický vývoj Afriky jde dobrým směrem, přestože samozřejmě procházíme různými krizemi a okamžiky napětí, ale čím dál tím více se daří předcházet konfliktům v atmosféře kompromisu a koncenzu. Myslíme si, že jak Evropská unie, tak i Africká unie by mohly mít velký prospěch z výměny svých zkušeností. Víme, že jsme dvě unie, které se vyznačují velkou rozmanitostí svých členů. Africké státy eh, jsou také sloučeny v eh, parlamentní unii, kde jsou zastoupeny členové parlamentu všech afrických států a i e, ti mají e, mandát reprezentovat Africkou unii vůči zbytku světa. Děkuji vám za pozornost. Um, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. A teď dostane slovo třetí řečník našeho dnešního odpoledního panelu, ředitel, regionální ředitel Mezinárodní organizace pro migraci, Pan Ambrozi, i vy máte 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Při všem hezký podvečer. Děkuji vám za tuto příležitost zde vystoupit, diskutovat s vámi výzvy pro Afriku, příležitosti. Myslím si, že tato diskuse přichází právě včas, eh, když zvážíme, že se blíží příští summit Africká unie, Evropská unie příští týden v Abidžánu. Takže myslím si, že je ta pravá chvíle schrnout celou situaci a podívat se na to, jaké problémy řešíme, před jakými výzvami stojíme, jaké příležitosti z té situace možná můžeme dále vytěžit. Já se na to zaměřím samozřejmě tady z perspektivy migrace a mobility, což je příspěvek mé organizace do této diskuse. Rád bych začal eh, trošku, takže nastavím kontext, eh, stanovíme si scénář. Některé nejrelevantnější informace již zazněly od předřečníků. Afrika je samozřejmě jedním z nejvíce osídleným kontinentů. Je to druhý nejosídlenější kontinent na planetě Zemi. Žije zde zhruba 16 světové populace. Jedná se rovněž o kontinent, který se počítá k nejmladším. A je to také kontinent s nejrychleji rostoucí populací v porovnání s jinými částmi světa. Když to třeba porovnáte s Evropou, tak v Evropě je to přesně naopak. Jsme jedním z nejstarších kontinentů, a e, kontinent, který roste z hlediska populace nejméně. To je velice důležité, protože diskuse o Africe, zejména o migraci a mobilitě z Afriky, jsou často velice simplistické. A čas od času politický diskurs je méně než přesný a méně než odpovědný. V podstatě vyvolává sérii negativních reakcí, Eh, a ty informace jsou založeny vlastně na realitě, na informacích, které neodpovídají té situaci přímo v terénu. Podíváme-li se na migraci z Afriky, vidíme, že relativně za to za posledních 20 let zůstává v podstatě stabilní a tím pádem neroste tak dramaticky, jak, bychom, eh, jak občas třeba slyšíme. Podíváme-li se na to, co se obvykle popisuje jako hlavní obava Evropy, co se týká imigrace z Afriky, tak slyšíme takový diskurs jako miliony Afričanů jsou připraveny překročit středozemní moře a přijít do Evropy. E, slýcháme diskurzy, které mluví o invazi z Afriky do Evropy. A to vše generuje jaksi takový modus obrany, uzavření se vůči africkému kontinentu. V reálu Afričané většinou migrují uvnitř Afriky jako takové. To je první věc. Druhá věc je důležité rozlišovat jednotlivé vzorce migrace na základě toho, o jaké části Afriky, že to právě mluvíme, protože subsaharská Afrika se stěhuje většinou uvnitř Afriky, severní Afrika, tam je to trošku více diverzifikované. Ano, někteří ti lidé proudí do Evropy, ale hodně jich jde do zemí Perského zálivu, do Ameriky, do obou Amerik, a do značné míry také do Asie. Protože eh, máme různé vzorce migrace, eh, jsou to také různé skupiny, které migrují. Mohou to být lidé, kteří hledají azyl, mohou to být lidé, kteří hledají lepší hospodářské podmínky, nebo je to migrace za účelem sjednocení rodiny, mohou to být oběti pašování, což je jedna z metel eh, naší doby. A vůbec ty faktory, které přinutí lidi cestovat, jsou různé. Jeden z aspektů, který je velice důležitý, hovoříme-li o e, tomto scénáři, o tomto kontextu, je ten, že Afrika je aktuálně kontinentem, který hostí největší počet uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, ať už z jakéhokoliv důvodu vnitřně vysídlených osob. Hovoříme-li tedy o migraci a mobilitě mezi Evropou a Afrikou, je podle mě důležité podívat se na realitu je potřeba jaksi bourat ty mýty, to nesprávné vnímání, ke kterému tady dochází, které nám je vnucováno a na základě kterého občas provádíme politická rozhodnutí co do spravování a řízení migračních toků do Evropy z různých částí světa. Je potřeba uvědomit si jednu velice důležitou věc, a to, že je nutné se daleko více zasnažit, aby naše zahraniční politika a naše, naše rozhodnutí podnikala na zá, byla podnikána na základě důkazů, ne na základě dojmů nebo krátkodobého politického diskurzu za účelem krátkodobé politické výhody. A vidím, že už jsem vyplýtval polovinu času, tak mi dovolte se rychle zaměřit na některé výhody, které vidíme v důsledku řádného zpravování a řízení mobility a migrace. A dovolte mi pár rychlých doporučení. Evropa ze svých dějin dobře ví, že migrace je strategie pro redukci chudoby, je to strategie pro snížení tlaku na eh, sociální nebo hospodářský systém určité země a v určitých případech je to také strategie přežití. Evropa to ví velice dobře, protože přesně toto Evropa dělala po druhé světové válce. Byla zde velká vlna migrace na různé kontinenty, do Ameriky, do severní, střední i jižní Ameriky, takže zhruba před generací jsme my sami používali tu samou strategii, abychom uvolnili tlak na naši vlastní socioekonomickou strukturu. Takže to je první pozitivní aspekt dobře řízené, dobře zpravované mobility, migrace. Ta možnost snížit tlak a zvýšit příležitosti jak sociálně, tak hospodářsky vzato, jak pro migranty, tak pro společnost eh, té země původu, tak pro tu společnost té cílové země. Zejména v době, kdy Evropa čelí velice vážnému snížení, vážnému poklesu té demografické křivky, kdy statistiky, včetně statistik Eurostatu, indikují vážnou propast eh, na trhu práce na všech úrovních dovedností, což si bude žádat pracovní sílu, která v Evropě zkrátka není k dispozici. A proto v rámci našeho vlastního hospodářského zlepšení se musíme dívat na migraci a řídit migraci jinak. Migrace je rovněž velice důležitá eh, z hlediska Afriky a Afričanů jako strategie pro redukci chudoby pro domácnosti a jednotlivé komunity, jednotlivá společenství. Úroveň eh, zpětných plateb, které Afričané posílají do svých domácích komunit, do svých zemí, je daleko vyšší než oficiální rozvojová pomoc. V mnoha zemích to představuje jeden z nejdůležitějších zdrojů zahraničních peněz. A proto je naprosto zásadní, abychom naši politiku v oblasti řízení migrace hodnotili ve vztahu k těm výhodám, které z práce migrantů v zahraničí požívají Afričané v Africe. Vůbec je to celá ta otázka eh, africké diaspory a podpory, jakou tato diaspora poskytuje svým domovským komunitám. To je naprosto zásadní pomoc, je to primárně významný faktor, který zajistí další rozvoj celé řady komunit na africkém kontinentě. Je zde několik zásadních okolností, které je potřeba si připomínat, co se týká politiky EU vůči migraci a migraci z Afriky zejména. Za prvé, všechny země eh, učinili určité závazky na mezinárodní úrovni, zejména máme eh, cíle udržitelného rozvoje z doby před dvěma lety, kde je migrace na špici toho žebříčku a kde padlo rozhodnutí maximalizovat využití migrace za účelem eh, rozvoje, za účelem rozvojové pomoci. Toto rozhodnutí přijala celá mezinárodní komunita na půdě OSN a v loni v New Yorku opět v rámci New Yorkské deklarace Eh, mezinárodní společenství, včetně všech členských států EU, se zavázalo k určitým principům, jak lépe řídit migraci, jak zajistit eh, význam migrace pro rozvoj. Musíme zajistit, že vše, co budeme dělat, bude eh, soudržné, bude koherentní s těmito závazky. Je potřeba zajistit, že když podnikáme opatření v rámci interní migrace v Evropě, že ta opatření nepůjdou proti mezinárodním závazkům eh, v tom externím rozměru a že to nepůjde proti nejlepším zájmům afrických zemí, eh, se kterými se EU rozhodlo eh, zavést si partnerství. Co to znamená? To znamená vztahy na rovné úrovni, znamená to, že budou zohledněny zájmy obou stran na stejné úrovni, na stejnou měrou a že se nebude využívat pákových efektů k dosažení výsledků, které by byly prospěšné jen jedné straně oproti straně druhé. Já si myslím, že ta otázka politické soudržnosti, co se týká zpravování migrace, řízení, partnerství s Afrikou v, otázkách migrace je naprosto zásadní. Myslím si, že zde musíme ještě udělat určité kroky, ale jsem přesvědčen, že tento parlament má skvělou pozici pro to, aby se stal vůdčí institucí v rámci lepší implementace těch nástrojů, jaké má EU k dispozici za účelem vytvoření daleko lepšího, daleko silnějšího partnerství s Afrikou, založeného na rovnosti a založeného na skutečném smyslu sdílených hodnot, sdílených vizí. Tedy tolik, přetáhl jsem pouze o minutu, děkuji vám. Děkuji vám, děkuji vám všem třem eh, váženým řečníkům. A teď dostanou slovo eh, europoslanci, europoslankyně. Začne pan Gáler, který zde je nejen jako člen EPP, ale jako předseda delegace pro vztahy s panafrickým parlamentem. Už jsem si všiml, že se dobře znáte, takže prosím, pane Gálere, máte slovo. Ano, pozor, budu mluvit německy. Rád bych v první řadě jako předseda delegace pro vztahy s panafrickým parlamentem Rád bych pozdravil kolegy z Afriky, zejména předsedu panafrického parlamentu, pana Kododana. Jsem rád, že jste tady a že jste sebou přivezli tak velké delegace, jak z panafrického parlamentu, tak z Nigérie, ze Severní Afriky, z Tuniska a Maroka. Myslím si, že se tímto vyjadřuje zájem o dialog, ale zároveň, že my jako Evropský parlament tím vyjadřujeme, že pro nás jsou vztahy s Afrikou důležité. Chtěl bych také poděkovat v nepřítomnosti panu Tajánemu za iniciativu eh, toho afrického týdne, které se ujal. A musíme být upřímní napřít pozornost na Afriku, to je v Evropě vždy velice obtížná bitva. Jsou lidé, kteří se zajímají o Afriku, zajímají se o relevantnost vztahů s Afrikou, ale ve všech oblastech politiky a společnosti je o Africe potřeba mluvit. Je potřeba napřít pozornost na jich, protože Afrika je pro nás důležitý soused a osudy Afriky a Evropy jsou velice úzce propojeny. Je potřeba také rozšířit si rozhled eh, nad rámec aktuálních problémů. Mnoho Evropanů si myslí, eh, eh, mnoho Evropanů napadne, když slyší Afrika, uprchlická krize. Ale to by bylo příliš krátko zraké. Máme zde velice široké pole společné odpovědnosti. A proto je důležité, abychom využili této příležitosti k tomu, abychom pečovali o vzájemné vztahy s kolegy. V příštím týdnu nás čeká společné zasedání s panafrickým parlamentem v Abidžánu. I to je vyjádření významu, jaký přikládáme našim vztahům. Je to konec konců už čtvrtý takzvaný pre-summit který jako parlamentáři vedeme před jednotlivými eh, summity eh, Evropské a Africké unie. A já bych rád skutečně poděkoval za tuto skvělou spolupráci a za to, že se můžeme věnovat tématům, která jsou skutečně důležitá. Téma investice do, mlá, do mládí, investice do mladých, které má být hlavní téma abidžánského samitu, to je samozřejmě téma, ve kterém se mohou schovat eh, všelijaké další otázky, protože mladí lidé mají před sebou nejdelž, nejvíce času na zemi a kvůli nim eh, tyto otázky musíme řešit. Eh, rádi také jsme za veškeré informace, které dostáváme od afrických kolegů. Například před minulý týden zde byl kongres zástupců organizací mladých z Afriky a z Evropy, kteří zde hodně pracují na různých požadavcích a tak dále. A opět i oni budou v Abidžánu u toho, aby jasně řekli, co očekávají mladí od tvůrců politiky. Já doufám a přeji si, abychom nejen v rámci tohoto samitu, ale i po něm, jako poslanci, jako parlamentáři, dotlačili exekutivu na nejrůznějších úrovních eh, jaksi k tomu, aby nejen deklarovala prohlášení na samitech, ale aby také to, co řekne, pak implementovala, tedy aby implementovala to, co se dohodlo. To je v našem všeobecném společném zájmu, je to náš úkol jako úkol parlamentářů a k tomu eh, doufám v další podporu nejen kolegů z Afriky, jak říkám, i my zde v Evropě o tomto tématu musíme velice důrazně mluvit, nesmíme na něj zapomínat. Takže ještě jednou děkuji, že jste přijeli. Těším se na celý tento týden, na příští týden, na další debatu. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Pancery za SAD. Parlerò però soprattutto in funzione del, della presidenza Děkuji pěkně. Já bych se rád obrátil na zástupce výboru pro lidská práva. Souhlasím s tím, že vztahy mezi EU a Afrikou jsou významným faktorem, na který bychom měli směřovat svoji pozornost. Máme tu co dočinění se světa dílem, který se snaží o demokratickou budoucnost a je jasné, že má za sebou určitou tradiční minulost, z níž není schopen se mnohdy vymanit. Máme tu co dočinění se světa dílem, který mnohdy je nadále v rukou despotických, despotických vládců. Je před ním nyní nová cesta směrem k demokracii a k novým formám vedení. Mnohdy to bude obtížná cesta. Myslím si, že jakožto zástupci parlamentu zde můžete sehrát významnou úlohu a rád bych se zeptal, jak si představujete tuto cestu směrem k demokracii. Za druhé, Obchodní dohody a politiky jsou mnohdy eh, zmiňovány jako významný nástroj k posílení rozvoje a spolupráce. Nicméně, když hovoříme o rozvoji, tak se nejedná pouze o obchodní stránku. Je zde také aspekt lidských práv, svobod, ten lidský rozměr. A můj dojem je takový, že ve stále větší míře je obtížné přijímat ty kondicionality související s obchodními dohodami. Rád bych se zeptal na váš názor, poněvadž to je eh, nepochybně téma, které si zaslouží pozornost. Konečně otázka lidských práv, podpory demokracie a obchodních dohod jsou eh, mnohdy překážkou rozvoje. Evropská politika, respektive politika EU, eh, bude nepochybně muset čelit eh, problémům a otázkám souvisejícím s demografickým vývojem na africkém kontinentu. Nebojím se až tolik toho, že sem budou proudit eh, davy uprchlíků. Spíše mi dělá starost eh, situace lidí žijících v uprchlických táborech v Somálsku, v Keni či v Libii. Máme před sebou společné úkoly, které můžeme řešit pouze společně a je potřeba je vnímat v daných, v daných souvislostech. Je nepochybné, že budeme muset posílit bilaterální vztahy. Děkuji. Děkuji, pan Castaldo. Za FTD. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Dovolte, abych nejprve přivítal eh, členy panelu, naše přátelé a kolegy z, pan, z panafrického parlamentu a také eh, z třech národních parlamentů. Já jsem tyto tři příslušné země navštívil jakožto člen oficiální mise před dvěma lety. Pokud vezmeme v úvahu historický moment, ve kterém se nacházejí vztahy EU a Afriky, tak si myslím, že eh, jsme v eh, nejlepších časech. Nyní se připravuje eh, pátý summit eh, Evropské unie a Africké unie 22. a 23. listopadu. Dovolte otázku na členy panelu. Za prvé, jak vnímáte budoucnost eh, vzájemných vztahů? Myslíte si, že Evropa směřuje své snahy o intenzivnější spolupráci správným způsobem? Jak byste se kriticky vyjádřili k politice, kterou aplikujeme, kterou vyvíjíme? Rád bych eh, zdoraznil následující věc. Mám totiž dojem, a nejsem sám, že ten zamýšlený Marshallův plán pro Afriku, eh, který je předmětem debaty již po let, ať už v tomto výboru nebo obecně, eh, přímé investice a další nástroje se dle mého názoru eh, pojímají příliš eh, krátkodobě. Jakožto opatření pro zamezení přílivu imigrantů. A místo toho, aby vymítili extrémní chudobu a konflikty v řadě afrických zemí. Proto bych se rád zeptal na váš názor na tyto nástroje. A jakožto eh, člen programu mladých politiků, pro které je toto skutečně závažné téma, se domnívám, že je potřeba tyto téma, tato témata dát do e, středobodu pozornosti. Jsem plně přesvědčen o tom, že když hovoříme o mladých lidech, tak mluvíme o těch hlavních aktérech, eh, eh, kteří mohou řešit globální výzvy, jako je radikalismus a terorismus, a že jsou právě tou skupinou, která může zahájit ten proces z dola vzhůru. Domnívám se, že vzdělávání a rozvoj jsou nejlepšími nástroji pro boj proti terorismu. V této souvislosti se ptám, jak může spolupráce mezi EU a africkými zeměmi eh, eh, zapojit eh, do veškeré činnosti mladé lidi. Rád bych se zeptal na váš názor právě na úlohu mladých lidí. Naše plány totiž musí obrážet realitu a mnohdy se dopouštíme té chyby, že všechny tyto plány eh, koncipujeme, aniž bychom naslouchali argumentaci protistrany našich partnerů. Doufejme, že bilaterální vztahy budou obrážet ambice Evropské unie jakožto geopolitického aktéra. Děkuji. Děkuji ještě jednou. Děkuji panu Pastladovi. Dovolte, abych eh, nyní dal prostor našim hostům z Tuniska, Maroka a Nigérie, kteří zastupují své názorní, na národní parlamenty. Nátali, prosím, žádost o slovo, zvedněte svoji ruku, omlouvám se, nebudu vás vyvolávat jménem. Prosím. you, you just have to press the button to have the micro come on. Yeah. Thank you very much. Děkuji za slovo, pane předsedo. Sanata Abdullah Gumej, mé jméno. Zastupuji nigerijský senát. Rád bych se vyjádřil k problému migrace. Na řadě for jsme debatovali o problému migrace. Většinou migrace z afrických zemí do Evropy. Bohužel platí, že jsou tady problémy, které je potřeba řešit a které Evropská unie neřeší. Já bych si přál, aby na půdě Evropského parlamentu se vytvořilo prostředí, které by napomohlo tato témata řešit. V, Evro- v Africe jsou země zastupující regiony. Nigérie, Západní Afrika, Jižní Afrika, Východní Afrika. Egypt jakožto zástupce Severní Afriky a Etiopie v africkém rohu. Toto jsou státy na africkém kontinentu, které se nejvíce snaží. Pokud se Evropskému parlamentu podaří přesvědčit instituce Evropské unie a EU jako takovou, posílit, roz, eh, rozvinout strategickou infrastrukturu v těchto čtyřech zemích. Potom obyvatelé těchto regionů budou moci budou mít příležitost k obživě. Uvedu příklad. Pokud by Evropská unie prostřednictvím Evropského parlamentu učinila pokus setřít rozdíly v hospodářství mezi zeměmi Jižní Afriky, tak by obyvatelé těchto zemí, čili regionu Jižní Afriky, neměli důvod své země opouštět. Podobně platí, že Pokud umožníte investice do Nigérie, tak eh, se tím pomůže rozvoji hospodářství této zemi. Něco podobného platí pro Egypt. Tam jsou problémy s bezpečností. Platí to pro celou oblast Severní Afriky a Blízkého východu. Evropský parlament by mohl zasáhnout tak, aby přispěl ke sklidnění situace v těchto regionech, v tomto regionu. A poté budou mít obyvatelé této oblasti méně důvodů opouštět eh, eh, své země a směřovat do Evropy. Zlepšená hospodářská situace a vyšší zaměstnanost v regionu, ať už je to například Somálsko, eh, samozřejmě povede k tomu, že místní obyvatelé nebudou prchat do Evropy. Tímto způsobem by mohl Evropský parlament zasáhnout. Mohl by se obrátit na ostatní instituce Evropské unie a na členské státy EU, aby eh, tímto způsobem přispěli k rozvoji regionu. Děkuji. Děkuji, pane senátor. Já mám také několik otázek pro naše řečníky. Potom budete moci odpovědět na všechno, co tady zaznělo. Chci se ptat na jednotlivé politiky. Eh, v jejich oblastech máme společné dohody, jako je rybolov, obchod a tak dále. Často dochází k vývoji, který vede proti smyslu těchto dohod, přestože bychom měli například usilovat o to mít stejný eh, trh pro některé produkty, nebo vznikají otázky ohledně našeho rybolovu na západ od Afriky. A proto se chci zeptat, eh, co můžeme dělat proto, abychom eh, umožnili vašemu kontinentu co nejvíce hospodářský růst, aby tady byly pracovní místa pro mladé lidi a nemuseli odcházet do Evropy. A potom se chci zeptat na roli žen ve společnosti. Já si myslím, že přítomnost žen je velmi dobrá pro jak pro domácnost, tak i pro společnost. A proto mě zajímá, co si o tom myslíte vy. Eh, budeme postupovat v opačném pořadí. Jestli vám to nebude vadit, tak jako první budete mít slovo vy. Několik eh, rychlých eh, reakcí na to, co tady zaznělo. Nejprve k tomu, že většina afrických migrantů eh, se přesunuje v rámci Afriky a ne do Evropy. No to je velmi důležitá věc, eh, to jsem se také snažil popsat, když jsem říkal, že to partnerství mezi Afrikou a Evropskou unii ohledně migrace musí být opravdovým partnerstvím. Teď eh, je v Evropě mnoho obav. Eh, Evropa má pocit, že se musí před něčím bránit, před tím eh, migračními toky z Afriky a přitom zapomíná na určité povinnosti, které jsou mnohem důležitější, což je opravdová spolupráce s africkými státy je o tom, jak eh, řídit eh, mobilitu, kterou na africkém kontinentu mají a jaké problémy to může přinášet a jaké, jaké situace v oblasti lidských práv. Například se můžeme podívat na to, co se děje africkým migrantům v Libii. Dochází k jejich neužívání. Dokonce jsme nedávno mohli si přečíst, že jsou prodáváni jako otroci některých částech Libie. A oba, obě unie eh, za to mají zodpovědnost. Nástupci afrických a evropských států eh, se musí postarat o to, aby se neporušovala lidská práva těchto migrantů. To je jeden z těch bodů, který se neřeší tak, jak by se řešit měl v rámci vzájemných dohod o migraci. Měli bychom upustit nebo oprostit se od té posedlosti čísly a statistikami těch migrantů, kteří do Evropy přicházejí, ale měli bychom se zaměřit na jejich podmínky a jaký dopad to má také na místní populaci. Tu otázku budoucnosti ve vztahu mezi EU a AU ponechám eh, kolegům, ale co se týče migrace, tak to je asi hlavní věc, kterou je tady potřeba říci. Máme-li mít eh, skutečně nějaký systém řízení migrace, tak eh, no, v musí být dobré životní podmínky a lidská práva. Další milný názor, který je potřeba opravit, je to, že hospodářský rozvoj sám o sobě nepovede k zastavení migrace. To už eh, se prokázalo eh, v mnohých částech světa. Myslím, že to dokazujeme i my. Já pocházím sám z Evropy a přitom už 29 let žiju někde jinde. Takže eh, také není důvod, proč by tomu tak mělo být. Protože ten vztah mezi rozvojem a mobilitou velmi, muž, velmi často vede k tomu, že lidé se mohou svobodně rozhodnout, že odejdou eh, s tím, že k tomu nejsou donuceni chudobou nebo hladem nebo nějakými jinými důvody. Takže zapomeňme na to, že stačí poskytnout eh, těm africkým státům, které mají vysokou míru emigrace, vysokou hospodářskou úroveň, tak že to povede k zastavení emigraci, tak to určitě nebude. A pokud eh, je to cíl, který si stanovujeme, tak ten cíl se asi naplnit nepodaří. Potom tady byla zmínka o některých oblastech, kdyby se měla zintenzivní spolupráce. Myslím, že právě eh, ta spolupráce mezi parlamenty by to mohla napomenout. ruský parlament bych také k tomu mohl přispět. Například se mluví o těch příčinách migrace. Například se plánuje intervence v několika afrických zemích na zlepšení místních podmínek lidí, aby nemuseli odcházet, ale současně s tím ve vztahu k těm stejným zemím vracíme vysoký počet ilegálních migrantů z Evropy a to přitom bez nějakého ohledu na to, jestli tak vysoký počet těch navrátivších nebude mít negativní dopad na to, co se tam snažíme řešit jinde. Pokud skutečně bude docházet těmto protichudným krokům a opatřením, tak eh, tady je riziko, že ta politika bude nekonzistentní a bude to mít velmi vážné negativní dopady nejenom na ty migrační toky samé o sobě, ale na celkový rozvoj země. Musíme mít vyváženou politiku, musíme mít to vyvážet ty interní potřeby, se vnějšími vztahy. A v neposlední řadě Víme, že členské státy zavázaly, že nebudou eh, stanovat podmínky pro poskytování rozvojové pomoci, ale přitom eh, v té oblasti migrace k tomu dochází velmi často. Má to být bráno jako pobítka na základě toho, jestli se podaří snížit počet migrantů, kteří z toho daného státu přicházejí do Evropy, takže to si vzájemně odporuje. Já si myslím, že bychom měli více respektovat Eh, africké státy. A teď eh, pan Godo Dank, jehož jméno jsem předtím asi nevyslovil správně, což se omlouvám. Je, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl také hovořit eh, jako předseda pan afrického parlamentu, než tady zastupuji. Chtěl bych také poděkovat mému příteli Michalovi Gálerovi. Měli jsme museli jednou řešit velmi obtížnou situaci a sice eh, volný, eh, ob, eh, pardon, volný pohyb eh, lidí a zboží ve střední Africe, protože tady došlo ke zrušení celních eh, bariér a eh, bez toho totiž eh, nebylo možné, aby ten volný pohyb mohl fungovat. A Tehdy jsme společně pracovali na tom, aby došlo ke odstranění těch překážek. V Africe známe dva typy migrace. A je potřeba to říci. Naprosto upřímně, mezi námi poslanci existuje interní migrace, včetně také tzv. klimatických uprchlíků, protože Afrika trpí klimatickými změnami. Například oblast Čadského jezera Dnes eh, má tato oblast 2,5 milionu čtverečních kilometrů. A všichni to lidé, kteří žijí v této oblasti, to museli vydat eh, do pohybu, aby mohli zajistit svou eh, obživu. A je potřeba těmto lidem pomoci. Já bych chtěl vyzvat evropské státy, a Michal to také říkal, máme vlastně společnou historii. Máme eh, společnou historii a proto musíme společně hledat řešení těchto problémů v Africe. Proto vás je také vyzvat, aby eh, jste co nejdříve začali aplikovat eh, pařížskou dohodu o klimatických změnách, protože to nám může pomoci nejvíc. dnes ani kolikrát nelze provozovat zemědělství, protože roční období eh, už nefungují tak, jako kdysi. Není možné to řídit. A to je náš, naše výzva na vás. Pařížská dohoda pro nás znamenala velkou úlevu, protože po více než roce jednáních se podařilo vyjednat něco, na čem se všichni shodli. Poté následoval Marákeš. To také eh, trvalo více než rok a přitom docházelo k dalšímu zhoršování těch podmínek a vedlo to k odchodu mnohých lidí. A stejně tak eh, se musíme podívat na situaci v Libii. Otroství sice už skončilo, víme, že tady eh, dochází k zachání s lidmi jako s dobytkem. Není možné, eh, aby tady probíhal obchod s lidmi. Ale potřeba se ptát na to, jak to vzniklo. Víme, že Libie dnes jako stát neexistuje. Kdo vlastně kontroluje Libie? Kde si to byl jeden diktátor, podívejme se na to, jak to tam vypadá dnes. A to je také něčí zodpovědnost. Eh, tu zodpovědnost bychom si měli eh, rozdělit. Protože koliká to byly evropské státy, které k tomu ten vývoj iniciovaly. A potom eh, k té demokratizaci. To probíhá velmi rychle. Nicméně nebylo možné všechny občany Eh, vycvičit nebo vyškolit tomu, aby věděli, jak eh, věci v demokracii fungují. Například v Keni jsme pořád svědky konfliktu mezi dvěma největšími etniky. Ani tady nejde o pluralistickou demokracii, ale kolikrát eh, ta rozvojová pomoc je podmíněna právě demokracií, ale kolikrát africké strany nemají žádnou ideologii v těch volbách, ten, tím hlavním faktorem jsou, je etnická eh, příslušnost a to potom vede k těm povolebním krizím. Takže věci se mění, zlepšují, ale neprobíhá to tak rychle, jak by si někteří přáli. Co se týče krize v Zimbabve, víme, že tady jsou to lidé, kteří kdysi bojovali za osvobození země, za nezávislost, ten vůdce, teď v velmi pokročilém věku, Eh, odmítá pochopit realitu a přitom to zemi zavekl do ekonomické krize. Takže si myslím, že v mnoha ohledech eh, ten vývoj je sice dobrý, ale je pomalý. A co se Africké unie týče, tak naše očekávání je vyvinout tlak. Ať už chceme nebo nechceme, je potřeba, abychom získali nové technologie, aby se více zpracovávaly suroviny, protože mají vzniknout pracovní místa, tak k tomu potřebujete ty technologie. Zeptejte se těch migrantů, kteří jsou v těch politických táborech v Itálii, jestli eh, se chtějí vrátit. Oni řeknou, že by se rádi vrátili, ale co by tam dělali? Kdybych se nám podařilo zpracovávat suroviny, tak Eh, by to mělo obrovský dopad také na migraci. Pokud se někdo vydá přes Sahorou a přes Středomoří, tak si uvědomuje, že eh, to je nebezpečné, ale hledá eh, život, dobrý život pro svou rodinu, když kolikrát ví, že se zpátky už nebude moci vrátit. A víme, že v Africe bude čím dál tím více mladých lidí. Ten Marshallův plán by nám mohl pomoci, ta industrializace kontinentu a zpracování našich e, surovin, abychom vytvářeli více přidané hodnoty. Potom e, role žen. My v panafrickém parlamentu eh, neustále na, dáváme ženy do popředí, snažíme se řešit jejich problémy. Africké mládí je naší hlavní prioritou, ale jak vyřešit problémy mladých lidí, pokud jim nejsme schopni nabídnout něco konkrétního pro jejich budoucnost. A proto chci ještě jednou zopakovat dva apely. Musíme odsedit, odsoudit to, co se teď odehrává v Libii. A za druhé vás chci vyzvat k tomu, aby se začala platit pařížská dohoda o klimatických změnách. Je potřeba začít provádět ta opatření, aby eh, náš kontinent eh, se mohl dále eh, rozvíjet. Už jsem mluvil příliš dlouho, eh, řekl jsem všechno, co jsem chtěl říct, ale chci dát ještě před ostatní, že jsem víc solidární. Musíme eh, sdílet tu odpovědnost, to platí jak pro nás, tak i pro vás, protože víme, že Evropa také zbohatla díky Africe. A bylo by dobře, aby také Afrika se mohla rozvíjet. Díky Evropě. Děkuji vám mnohokrát. A na závěr dostane slovo senátor Omagege. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, reagoval na ty obavy eh, tady parlamentářů, konkrétně pana Panceryho. Ty obavy, které zmínil, se týkaly eh, té cesty za demokracií v Africe a ochrany našich svobod. Zmínil tyto obavy prismatem rozvoje v oblasti, nebo vývoje v oblasti migrace. Já bych toto rád zakomponoval do kontextu ilegální migrace oproti legální migraci. Tady kolega, když mluvil o že o tom, že rozvojová pomoc není všelékem pro otázku migrace, že lidé se budou stěhovat bez ohledu na rozvoj. Já jako příslušník národa, který eh, respektuje eh, který respektuje legální migraci, ale nerespektuje legální migraci, tak já se tady dostávám k tomu, co říkal pan Panceri, který eh, odkazoval na aktuální situaci v Zimbabwe, v Keni a v některých jiných afrických zemích, kde demokracie je založena na velice chatrných základech. Ale co neřekl je, že ty dvě, tři země nereprezentují to, co jsme dnes my v Africe z hlediska demokracie. Samozřejmě bychom na tom mohli eh, být lépe, než na tom jsme, ale je velice důležité, že demokracie musí být v Africe položena na velice robustních základech. Potřebujeme vytvořit života schopné prostředí pro přímé zahraniční, zahraniční investice. Musíme hledat ty investice, eh, které, musíme hledat ty investice, které odradí lidi od nelegální migrace a pro investory, nejen pro EU a její agentury. Aby investoři k nám chtěli přivést své peníze, je jasné, že chtějí investovat do jasně demokratických zemí. Potřebují vědět, že zákony jsou a že je všichni znají a to je naše práce. Například eh, na senátoru, abychom zajistili, že budeme mít nezávislou justici, která bude řešit spory a že budou investice, které k nám přijdou, také náležitě chráněny. Já si myslím, že nám se může podařit odstranit všechny tyto obavy za předpokladu, že budeme mít podporu institucí, jako je EU. Myslím si, že tak se můžeme posunout vpřed. Děkuji. Děkuji vám, eh, pánové, za vaše vystoupení. Toto bylo jedno z úvodních zasedání Afrického týdne zde v Evropském parlamentu. Všichni naši vzácní hostné, hosté budou mít možnost diskutovat s kolegy z EU v příštích eh, dnech, vlastně celý příští týden ve středu bude konference na vysoké úrovni, bude tam celá řada zajímavých panelů. Zajímal by nás názor i vás ostatních. Já bych využil tuto příležitost k tomu, jako aktuální předseda tohoto výboru, abych poděkoval všem zúčastněným panelistům, díky všem hostům, že jste přišli, díky poslancům za položené otázky a budu se těšit na další diskuse eh, v průběhu zbytku afrického týdne. Tím uzavíráme dnešní zasedání Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Pokračovat v jednání budeme zítra v 9 hodin dopoledne a budeme hlasovat. Proto prosím kolegy, buďte e, zde v 9 hodin, abychom mohli hlasovat co nejefektivněji. Děkuji vám všem za přítomnost a těším se na shledání opět zítra. Tím uzavírám dnešní program. Přeji pěkný večer.